říká komisaři, to může být začátek nádherného přátelství. Děkuji vám. Děkuji, pane Lange. A na tuto veselou na to tady uzavíráme tuto rozpravu, která je tímto ukončena a budeme hlasovat zítra o této zprávě. Děkuji a nyní přistupujeme k dalšímu bodu na dnešním pořadu dne, kterým je otázka k ústnímu odpovězení ohledně Eh, zajištění evropských potřeb vzácných zemen či vzácných eh, prvků. Dávám slovo nejprve panu Cukalasovi na dvě minuty. Pan Cukalas je autorem tohoto dotazu k ústnímu odpovězení. Děkuji, paní předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, vážený pane komisaři, Vzácné zeminy mají klíčový význam v celé řadě oblastí, také ve vývoji ekologických technologií. Evropský průmysl prakticky stoprocentně je závislý na čínských, čínských dovozech. Čína produkuje 97 světové produkce a e, má 36 celosvětových hospodářských zásob, 59 celkových zásob těchto prvků. E, kromě toho má také vysokou míru e, Čína, vysokou míru produkce e, slitin a dalších produktů. To je všechno velice důležité z hlediska rozvoje technologií. Jde tedy o prvky vzácných zemin a zásadní je, že vlastní výrobu vlastní výrobní řetězec zavést trvá 10 až 15 let. Je to tedy problém, kterému budeme čelit v blízké budoucnosti. Vzhledem k tomu, že Čína nyní plánuje omezení svých vývozů těchto surovin. Zároveň prudce vzrůstá celosvětová poptávka po nich. To znamená omezení vývozu již v roce 2011 došlo k omezení o nějakých 35% v první polovině roku. E, pokud tento trend bude pokračovat v příštích šesti měsících, bude to mít e, pro nás významné dopady. A při výhledu do roku 2014 e, bude celosvětové chybět nějakých 40 tisíc tun těchto surovin podle aktuálních prognóz. Co tedy plánuje předložit komise jakožto návrh, který by zaručil dodávky prvků vzácných zemin pro Evropu a jaké snahy vyvíjete vůči Číně a dalším mezinárodním partnerům. Děkuji a nyní spoluautorka, respektive druhá autorka dotazu paní Ek. Děkuji. Já si někdy říkám, zda eh, odezva Evropy eh, na rostoucí eh, obavy z Číny může být, mohou být jen hospodářská a obchodní omezení. Naopak, eh, odpovědi na tuto výzvu musí být volný obchod. Potřebujeme dobré řízení, inovace a přístup k surovinám pro evropské podniky ale neměli bychom si vytvářet zásoby surovin za peníze daňových poplatníků. Evropa je stále více závislá na malém počtu klíčových eh, zdrojů a zaostává eh, v soutěži o zajištění alternativních zdrojů. Ale jsou to soukromé podniky, některé, několik politici, kteří musí rozhodnout o případné potřebě vytváření zásob. Pokud půjde o efektivní užívání zdrojů, podniky půjdou touto cestou. Co potřebujeme, je komplexní surovinová strategie, která by ošetřovala všechny aspekty přístupu k prvkům vzácných zemin, ať již jde o výzkum a vývoj, recyklaci, rozvoj eh, dopravy, dopravní a jiné infrastruktury pro využívání ehm, domácích evropských zdrojů. Potřebujeme také lepší řízení dodávek v Evropě a efektivní opatření, která by podpořila recyklaci a omezení odpadu. Evropa je bohatá na přírodní zdroje a také je, e, má strategickou polohu v blízkosti zdrojů v Barencově moři. Eh, jsme, eh, Evropa je tady bohatá na minerální zdroje, na lesy a tak dále, proto eh, dokáže trvat udržitelným způsobem řešit surovinové potřeby. Potřebujeme také podpořit výzkum v oblasti alternativních řešení a konečně řešit otázku surovin, které jsou příliš drahé pro evropské podniky. Musíme zaručit, aby jak rozvinuté, tak rozvojové země hm, mohly těžit z trvalodržitelných Eh, dodávek zdrojů surovin, eh, tak abychom měli využít eh, mechanismus Trade for Aid. Evropské kroky v oblasti odstraňování překážek obchodu s třetími zeměmi by měly být to správnou cestou nikoli vytváření zásob a podminovávání demokracie. Také potřebujeme, potřebujeme tedy dobré Eh, dobré návrhy pro řešení této otázky vzácných zemin. Eh, děkuji. Není eh, třetí autor dotazu, pan Šimaňský, na dvě minuty. Děkuji, paní předsedající, vážený pane komisaři, dámy a pánové. Tady jde o konkurenceschopnost celého průmyslu. Pokud si nezajistíme přístup k dodávkám prvků vzácných zemin, ohrozíme rozvoj celé ekonomiky. Proto nesmíme tuto oblast opomíjet. Musíme také využívat své vlastní zdroje, eh, které jsme chybně ehm, opustili. Musíme využívat eh, nástroje obchodu, tak abychom zabraňovali pokřivení volného obchodu. nesmíme se omezit pouze na nákladné, omezené možnosti, které skýtá recyklace těchto materiálů. Eh, existuje minimálně několik otázek, které třeba eh, klást v souvislosti se sdělením Evropské komise ohledně eh, surovinové politiky. Za prvé, vyhodnotila komise Eh, dopad protekcionistické politiky Číny v oblasti surovin, dále jaká může být role recyklace ve srovnání s možnostmi, které zakládá naše obchodní politika a naše vlastní zdroje. A třetí otázka, má komise k dispozici vyhodnocení eh, nákladů eh, na zvýšení podílu recyklace v rámci Evropské surovinové politiky. Děkuji, pane Šimaňsky, a nyní, pane komisaři, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jak víte, 1. února komise odsouhlasila aktualizaci strategie EU v oblasti surovin. A tato strategie právě je, op, je opřena o tři pilíře. První se týká zásobování surovinami eh, z vnějšku, tedy externě, s těmi všemi smlouvami, s Africkou unii, potom i eh, jsme i eh, na program si dali jednání s Ruskou federací, potom i Eh, jak jsem řekl, i v červnu navštívím Brazílii, Argentínu a Chile. Právě proto, abychom tam začali diplomaticky jednat i s těmito státy Latinské Ameriky. Potom budu hovořit o vztazích s Čínou. Druhý pilíř, ten se týká posilování eh, udržitelných dodávek surovin uvnitř Evropské unie poněvadž zde i my jsme aktualizovali normy eh, eh, z roku 2000 v součinnosti s panem komisařem Potočníkem, eh, tak, aby jejich interpretace tedy nebyla škodlivá a abychom i respektovali životní prostředí. A třetí pilíř se týká recyklace a efektivního využívání strojů. Opakuji, co jsem již řekl v průběhu předchozí diskuze. Eh, v oblasti politiky inovací my stanovujeme celou řadu Innovation Partnership v řadě sektorů, včetně sektoru surovin. Innovation Partnership eh, to je zvláštní způsob, eh, který se bude aplikovat i v oblasti recyklace a substitučních látek nahrazujících suroviny. A toto nové sdělení i zdůrazňuje situaci e, nabídky různých dalších zásadních surovin. Určitě e, i e, Čína rozhodla o omezení exportu, což omezuje světovou nabídku. To je jasné. My teď vyhodnocujeme tuto situaci, abychom stanovili, jaké multilaterální nástroje přijmout, abychom jednali o tom i v rámci VTO a e, e, i e, jak tedy zvažujeme, jak jednat v našich bilaterálních vztazích s Čínou. My jsme tedy i mm, zahájili celou řadu jednání s Čínou, včetně toho přístupu k surovinám do roku 2009 a samozřejmě my Eh, podle tohoto eh, hodnocení potom zvážíme, jak tedy působit v této oblasti vzácných prvků. Potom bilaterálně tedy jednáme s Čínou, jak eh, na politické i technické úrovni. Na konci roku 2010 byla vytvořena pracovní skupina s Čínou, kdy Čína tedy zahájila s námi dialog o těchto surovinách a zde Evropská unie tedy navazuje strategická partnerství a dialog Eh, a vede eh, aktivní diplomaci v oblasti surovin, tak abychom zajistili přístup eh, k těmto surovinám a k těm tedy především zásadně důležitým. Jako příklad je zahájení bilaterálního dialogu v oblasti společné strategie Afrika EU e na léta 2011-2013. Tam obsahuje také kapitolu, která se týká surovin, včetně vztahu s Ruskem a Jižní Amerikou. To je podobné. Uvnitř Evropské unie Komise podporuje i eh, tedy tu naši politiku, která se týká těch skladování, tedy těch zásadních surovin zde v Evropské unii a my jsme to zakomponovali i do sedmého rámcového programu. Pokud je o recyklaci, tak eh, to obsahuje velké technologické výzvy, které jsou obrovské, poněvadž eh, Eh, řada výrobků obsahuje malé množství eh, těchto surovin. Naše strategie se snaží propagovat eh, recyklaci a mm, především aplikovat řádně naši legislativu na oblast odpadů. Dále podporujeme výzkum a vědu, inovace v oblasti recyklace a substitučních látek, tak jak jsme to již učinili v rámci sedmého rámcového programu, kde se snažíme financovat projekty, které se právě týkají substituce těch vzácných minerálů globálu. A v tomto kontextu komise zvažuje možnost eh, eh, vytvořit takové partnerství eh, pro inovace v oblasti surovin a my předložíme konkrétní návrh někdy v příštích měsících. A kromě toho jsme zahájili spolupráci se Spojenými státy v oblasti inovací a zkoumáme teď možnost, jak spolupracovat i s Japonskem. Samozřejmě eh, i nadále eh, řešíme problém těch základních minerálů nebo vzácných minerálů a stanovujeme naše priority tak, abychom měli zajištěné dodávky, eh, protože to je zásadní pro naše podniky. My jsme ochotni diskutovat o úzké spolupráci s našimi členskými státy a i pracovat na tom programu skladování surovin. A Samozřejmě já jsem ochoten eh, naslouchat různým námětům i z Evropského parlamentu, tak abychom skutečně vystupovali aktivně zde eh, v komisi v tomto eh, tématu, které je tak zásadní pro konkurenceschopnost našich evropských podniků. Děkuji, pane komisaři, a nyní za frakce dám slovo panu Rybikovi za EPP na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, velice vám děkuji za tuto iniciativu. Suroviny jsou základem zdravého průmyslu budoucnosti a proto je důležité, abychom nesledovali pouze obchodní politiku, bilaterální dohody nejenom s Čínou, ale s jinými zeměmi tohoto světa uzavírali a zaměřovali se na ochranu investic. Dlouhodobé smlouvy se mohou eh, uzavírat, které zajistí návratnost eh, nových eh, dolů a také zajistí ochranu investic, tedy dlouhodobé eh, smlouvy s ochranou investic, aby vytvářely příslušnou konkurenci. Můžeme také zkoumat, do jaké míry následná konference po kole Doha VTO přinese dobrý balíček opatření. I to je třeba podpořit eh, při eh, současném projednávání a také eh, antidumpingová opatření. Když se podíváme, za eh, jaké ceny se eh, zpracovávají eh, suroviny v čínském průmyslu. To již bylo započato, ale netýká se to pouze prvků vzácných zemin, ale například také magnezitu. To je nejdůležitější surovina pro žáru produkci. Bez toho bychom nemohli produkovat cement z sklo ani ocel. Musíme se tedy podívat, jaké substituční produkty budou možné v budoucnu a vytvořit vlastní program výzkumu takovýchto substitučních produktů. Kromě toho vítám eh, návrh komisařky Hedegard, abychom eh, zavedli poplatek eh, za eh, uhlíkovou stopu, eh, kdy se některé produkty transportují na velké vzdálenosti, takže bychom navrhli takovouto daň z přidané hodnoty. Děkuji. Děkuji a slovo má nyní paní Ulfskok na jednu minutu. Děkuji, eh, paní předsedající, a děkuji i vám, pane komisaři. Domnívám se, že tato diskuze ukazuje, jak je důležité eh, mít eh, dlouhodobě koncipovanou strategii pro suroviny prvky vzácných zemin. To jsou eh, kovy, které jsou vzácné na trhu, ale ne však eh, na zemi. Je tu celá řada důvodů, proč doposud eh, nebyly ekonomicky zajímavé a netěžily se. Byly tu eh, různé eh, střety se životním prostředím i na trhu práce. Evropská unie by se eh, měla velice angažovat ve výzkumu a vývoji a zasazovat se také o účinné využití surovin a materiálů, o recyklaci, jak to již dnes večer zaznělo. To znamená eh, usilovat o inteligentní řešení a i eh, konstrukce, designy, které umožní například snadné odstranění baterií. A to nebude možné bez spolupráce s jinými zeměmi. Do, tak daleko ještě nejsme. Nyní pan Rinalty, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, kolegové. Již jste e, dál pár informací, ale já bych chtěl určitá upřesnění. Za prvé, Eh, VTO. Co tam děláme teď eh, ve Světové organizaci obchodu, pokud jde o tu iniciativu, kterou jsme již přijali v roce 2009, ale jak víte, eh, to se týkalo magnézia a bauxitu. A hm, takže jak jednáme ve VTO o těchto vzácných minerálech a děláme to sami, anebo spolu s USA a Japonskem? Já doufám, že to by bylo žádoucí. A druhá věc, vy jste řekl, že je vhodné zvýšit eh, i eh, zásobování z jiných ložisek, včetně těch evropských. A eh, co tím konkrétně se myslí? Za třetí, Eh, eh, a recyklace, eh, ano, zde my směřujeme směrem k evropským normám v oblasti těch takzvaných, takzvané městské těžby, jak se tomu říká, takže směřujeme k určité právní úpravě. A za čtvrté, dále výzkum a vývoj. Zde my máme určité specifické možnosti v rámci osmého rámcového programu také a potom systémy skladování. Zde máme společné evropské normy pro skladování a závěrem je to otázka, do jaké míry bilaterálně se jedná s Čínou právě teď v oblasti toho dialogu na vysoké obchodní ekonomické úrovni a jak se teď vyjednává o nové smlouvě o spolupráci a e, partnerství s touto zemí. Děkuji, pane Rinaldi, pane Bytikov, dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Z krátkodobé a dlouhodobé eh, perspektivy je jistě dovoz těchto surovin z Číny problematické, ale strategickou slabinu Evropy tu nevidím. Evropa nemůže být závislá, abych to tedy sformuloval jinak. Určitým eh, způsobem nám vlastně pomáhají, eh, když nám naznačují, že si musíme odvyknout od této současné závislosti. domnívám se, že bychom se neměli proto dopouštět chyby, abychom eh, se dostali do evropské Eh, čínského antagonismu. Jistě jsou tu možnosti spolupráce, ale když se podíváme směrem k Asii, měli bychom se zaměřit na Japonsko. Eh, v uplynulém roce to postihlo Japonsko mnohem více, co se týče přístupu eh, k vzácným zeminám než Evropa a Japonsko zareagovalo rychleji, energičtěji. Vzali do rukou jednu miliardu dolarů a začali eh, hledat eh, výzkum a eh, substituci prvků. Kolik peněz vezmeme my do rukou? Jistě potřebujeme obchodní politiku, musíme čerpat z vlastních zdrojů, pokud existují, ale vůdčí strategická myšlenka naší politiky zácných zemin musí být inovace, účinnost a vedoucí technologie. Potřebujeme závazné cíle u efektivity efektivity, eh, efektivního využívání surovin. Potřebujeme specifické konkrétní plány recyklace vzácných zemin. Eh, v vyjádření komise se to eh, tak nespecifikuje. Je to bezprostřední řešení Rodiu, eh, BASF, Osram a další podniky s tím již začínají. Dokonce i Čína nyní eh, začíná investovat do substituce eh, vzácných zemin, protože sama ví, že se svou spotřebou nebude moci tolik spotřebovávat jako doposud. Měli bychom si pospíšit, měli bychom v této situaci se chopit této šance, neměli bychom bychom eh, naříkat. Děkuji a slovo má nyní pan Zjobro. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedající. Vzácné zemeny, vzácné minerály mají velký význam pro technologická řešení, proto je to důležitý faktor v oblasti inovací v Evropské unii využití eh, prvku, eh, možnosti, té bohaté možnosti využívání prvků zásných zemen bohužel také zvyšují jejich cenu. A my už dnes máme potřebu 124 tisíc tun, ale dojde k výraznému vzrůstu. jsme takový předpoklad. Čína má v současné době monopol na vzácné zeminy, a Čína oznámila 50% omezení jejich vývozu. Kromě toho četné podniky v tomto sektoru eh, jsou umístěny právě v Číně. Eh, a Čína nedávno činnost eh, některých těchto podniků zablokovala. Je to velice vážný problém. Musíme přijmout veškerá možná opatření, abychom situaci řešili. Děkuji a nyní má slovo pan Scholz na jednu minutu. Paní předsedající, pane komisaře, eh, Evropský parlament na podzim uvítal, že představitelé evropských států na samitu eh, v eh, Madridu v vysloveně uznali suverénní právo disponovat svými zdroji. Také se upozorňovalo na eh, důležitost udržitelnosti. Eh, byl to summit se státy eh, Střední Ameriky, ale týká se to Číny i dalších států vedlo dříve k těžkým ekologickým dopadům a tak to není možné je Čína a další e, producenti potřebují e, transfer technologií. Čína e, navíc má zájem o investice do technologií eh, na zpracování vzácených eh, zemin. Nechce být jenom dodavatelem a eh, komise se může uplatit jako prostředník. Mohla by to být moderní politika partnerství. Podpořte současně také substituční technologie a recyklaci, protože v budoucnosti bude stále ještě více platit, že tyto prvky jsou příliš vzácné, abychom je pouze spotřebovávali. Děkuji a není pan Kaspary na dvě, minu- na dvě minuty. Vážená paní předsedkyně, paní komisaři, pane komisaři, dnes jste učinil několik prohlášení, co chce učinit komise eh, v oblasti zabezpečení eh, dodávek surovin. Můj problém je ten, že komise učinil takovéto prohlášení i v roce 2007, předložila strategii pro suroviny. A to, co jsme slyšeli v posledních eh, týdnech, je velice podobné jako tehdejší prohlášení, ale já mám dojem, že od té doby se málo odehrálo, málo se stalo, eh, pokud eh, jde o prosazování našich zájmů. Mám dojem, že eh, mnohé další země prosazují své zájmy na světě ofenzivněji. Možná je tu koloniální reflex, já ho také vidím, ale ne mezi státy Evropské unie, ale zcela konkrétně na straně Číny, jak Čína přistupuje k otázce produkce surovin a zcela konkrétně k vzáceným zeminám. Usiluje o monopol, o znevýhodnění ostatních zemí. E, pane komisaři, e, kdo může být odpovědný e, za to, aby se konečně něco dělo? Je to generální ředitelství, vaše obchod, je to komisař de Kichte, jsou to i další komisaři. Kdo má hlavní odpovědnost? Které jsou hlavní kroky? jak eh, můžeme zjistit, která opatření se učiní. Byl bych eh, rád, kdyby se tím zabýval. Číňané jsou aktivní, eh, pracují s omezením vývozu, s celní politikou a ptám se, vypracovala komise konečně seznam veškerých produktů, kdy mají Číňané výhody kvůli vývozním omezení. E, byl bych velice vděčný, kdybyste mohl zareagovat na tuto otázku. Děkuji. Děkuji, pane Kaspare. Není paní Tykau na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Vážený pane komisaři, prvky vzácných zemin jsou zásadní například pro výrobu mobilních telefonů, pro e, vysoce výkonné technologie, pro větrné elektrárny, pro elektromobily, e, pro výrobu katalyzátorů a tak dále a tak dále. Jsou tedy klíčové pro nové eh, energie, které neznečišťují životní prostředí. Eh, eh, jsou uváděny na trh po celém světě, ale obchod s nimi není dostatečně transparentní a ty objemy jsou dosti omezené. Evropa prakticky stoprocentně závisí na dovozu, protože více jak 90 celosté produkce je v Číně a poptavka po těchto prvcích eh, bude vzrůstat. Eh, stále více se totiž využívají ve světě nové technologie, eh, které právě spotřebují tuto surovinu a to bude mít do budoucna své negativní dopady, pokud nebudou dobře, nebude dobře řízená produkce těchto kovů vzácných, prvků vzácných zemin. Evropa musí, musí investovat do výzkumu a hledat, hledat substituty pro tyto prvky Děkuji, není pan Gerenc na minutu 30. Děkuji, paní předsedající. Eh, konstatování v eh, dotazech eh, k ústnímu zodpovězení poukazují na to, že, nám, že máme pouze omezené zdroje některých surovin, zejména těchto vzácných prvků kovů, že dovážíme ze země, která má monopol na tuto výrobu. Eh, eh, Evropa musí reagovat dvojím způsobem. Jednak eh, nesmíme dopustit, abychom se stali rukojmím, musíme hájit svoji pozici na všech příslušných fórech v rámci VTO, OSN a tak dále. A dále musíme využít následně po Lisabonské strategii také toto pro řešení situace v oblasti prvků zásných zemin. Měli bychom Eh, podpořit recyklace a také výzkum a vývoj v oblasti hledání substitutů. A konečně v rámci našich partnerství s rozvojovými zeměmi eh, Evropa eh, musí také přispět k řešení, tak aby i tyto země měly přístup k prvkům zásih zemin. Děkuji a nyní má slovo paní Riera Madurel na jednu minutu, prosím. Pane Tajani, situace je jasná. Evropská unie potřebuje e, záruku e, dovozu vzácných prvků, především teď, když čelíme větší a tvrdší konkurenci na tomto trhu. Především 99% je pod kontrolou Číny a e, neustále tedy snižuje vývozní kvóty, což znamená, že teď na G20 to je téma číslo jedna. My diskutujeme o otázce, která je zásadní pro celou evropskou ekonomiku ekonomiku a tudíž je třeba se na to podívat i z pohledu spolupráce s těmi zeměmi, které mají zásoby a především z pohledu eh, rozvoje inovací, výzkumu, vývoje. To znamená, je třeba eh, zvrátit tento trend tak, abychom řešili i technologické výzvy, které znamenají, že musíme nalézt nové techniky eh, těžby a nalézt i nové způsoby recyklace a substituce. Recyklace je důležité, proto protože to je velký zdroj získávání těchto vzácných prvků v EU. A proto, pane Tajány, jsme rádi, že jste eh, učinil určité přísliby v této věci a velice pečlivě budeme sledovat veškeré kroky, které komise v tomto směru přijme. Děkuji paní Riera Madurel a nyní Catch the Eye a dávám slovo panu Kellymu. Eh, Musím říci, že mě některé aspekty velice znepokojují, eh, jak jsem jim naslouchal v uplynulých týdnech v tomto parlamentu. Eh, nedostatek eh, prvků vzácných zemí a některé továrny by se měly uzavřít. A domnívám se, že je na čase, aby se Evropská unie snažila podpořit tento průmysl. Co se týče prvků vzácných zemin, vítám prohlášení komise, abychom usilovali o inovace, o substituce restituční produkty, také o recyklaci, abychom eh, se pustili do nových technologií aby bylo možné získávat vzácné zeminy z mořského dna. Je třeba usilovat o soběstačnost. Když selže diplomacie při jednání s Čínou, když nebudeme mít silnou ekonomiku, tak ztratíme také politickou relevantnost. Děkuji. Nyní pan Balcitis na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážený pane komisaři, otázka suroven a prvků vzácných zemin je úzce propojena s otázkou hospodářského růstu EU, hospodářského rozvoje EU. Já vítám eh, strategii komise pro tuto oblast, ale Neměl bychom pomyšlet pouze na eh, přístup k surovinám do budoucna, měl bychom rozvíjet takové hospodářství v EU, eh, které by vycházelo z efektivnějšího využívání surovin. Domnívám se, že recyklace je zde klíčem. Měli bychom také vyčlenit příslušné zdroje na výzkum. To by nám umožnilo snížit naši závislost na dovozech eh, prvků vzácných zemin. To by posílilo naši konkurenceschopnost a umožnilo by nám to naplnit eh, strate- cíle strategie Evropa 2020. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Hovoříme zde o obtížích v přístupu k prvkům zásných zemin. To úzce souvisí s aktuálním stavem světové ekonomiky. Je to, souvisí to si s systemickou krizí, kterou procházíme. Není to pouze krize finančnictví, je to mnohem širší globální krize, která má své kořeny v pojetí hospodářského rozvoje ze strany kapitálu, kapitalismu Eh, protože přírodní zdroje na Zemi jsou omezené. Příroda prostě má své limity. A toto je, patří k hlavním eh, příčinám kapitalistické krize. Eh, všichni hovoří o tom, že, že jde o finanční krizi, ale celý kapitalismus vychází tedy z kumulace zisku a, přírodních a, a statků, ale zostřuje se soutěž o přírodní zdroje, což vede ke konfliktům a válkám, obchodním válkám. Toto bude součástí života do budoucna. O této věci tedy také, když hovoříme o prvcích vzácných zeměn. Děkuji, Reni, paní Hercogová. Děkuji. A když se eh, narodila moje matka, tak jedna byla eh, z dvou miliard, já jedna z pěti miliard a moje vnučka bude jedna z devíti miliard lidí žijících na Zemi. Takže i eh, naše eh, extenzivní technologie musí být nahrazeny intenzivními, včetně prvků a minerálů. Takže ten, kdo před stolety dostal Nobelovu cenu za chemii, za tedy separaci rádia, paní Curie, tedy paní Marie Maria Sklodovská, tak eh, to byla osobnost, kterou potřebujeme i teď. Potřebujeme takové průlomové technologie a proto apeluji na vás, pane komisaři, abyste vložil všechno úsilí v chemii, aby chemie se stala místem pro mladé talenty v Evropě. Děkuji, pane Hercog, paní Merkes. Děkuji, paní předsedající, pane komisaři. Milé kolegyně, milí kolegové, jistě můžeme dodávat suroviny, ale my si je můžeme zde ponechat a vyrábět je a i ve smyslu výroby substitučních produktů a e, kolegové mají tedy pravdu, když říkají, že musíme zachovat své e, suroviny, musíme vytvořit takové obchodní e, modely, abychom zajistili větší míru recyklace vzácných prvků, abychom e, postupovali účinněji, ale když budeme dbát na to, aby se e, nej e, aby se velice užitečně využívaly prvky vzácných e, zemin. Čím vzácnější jsou e, kovy, musím, tím více musíme zvažovat o tom, kde je nejvíce, nejnaléhavěji potřebujeme, aby se nepoužili v nějaké e, hračce pro McDonald's, ale aby se využili pro větrnou energii. Pan Gierek. Gracze rynkowi ze względów konkurencyjnych... Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Aktéři na trhu chtějí investice, které budou rychle návratné. A v tomto případě tedy jde pouze o velké eh, investory, eh, často v situaci monopolu Eh, kteří smou diktovat podmínky. A jak to potom vypadá? Evropa se nemůže rozvíjet, protože nám chybí prvky vzácných zemin, které jsou nutné pro výrobu například větrných elektráren či elektromobilů. Eh, je už opravdu na čase, aby Evropa zajistila Eh, bezpečnost dodávek, eh, obrovně jako je tomu v energetice. A to, eh, abychom se zajistili dodávky nejenom prvků vzácných zemin, ale vůbec vzácných surovin, které potřebujeme například pro produkci katalyzátorů nebo dodávky wolframu, selenia, litia a dalších. Děkuji. Děkuji a nyní pan hledá jméno. Pardon, děkuji vám, pane Gereku, a nyní má slovo pan komisař. Děkuji, paní předsedkyně. Všichni jsou unaveni, samozřejmě. Nejprve chci poděkovat parlamentu za tuto rozpravu, která posiluje kroky Evropské komise a především eh, eh, druhá Barosova komise se snaží právě teď řešit ten citlivý problém vzácných surovin, tak jak dobře zdůraznil pan Scholz eh, na zasedání v Madridu. Evropská komise eh, předložila jasné kroky eh, a konkrétní kroky, když hovořím o konkrétních krocích, tak tím myslím vypracování seznamu 14 surovin, vzácných surovin, u kterých je třeba jednat a mm, tento seznam by se neměl pro, prodlužovat. A první dohoda s Africkou unii právě e, e znamenala několik měsíců práce a bylo to uzavřeno v rám i v podobě akčního eh, plánu, kdy se ukazuje, že Afrika má zájem jednat v součinnosti s Evropskou unii. A my teď eh, jako komise zvažujeme, co bychom mohli udělat interně a eh, bychom zanalizovali naše potřeby a vůbec i reálné možnosti těžby v Africe, abychom i Eh, jim poskytovali geologické služby a mm, projekty v podobě eh, budování sítí, infrastruktur, které jsou nezbytné pro doly, abychom mohli tedy ten jejich těžební průmysl ještě rozšířit. Eh, dohoda s Ruskou federací vlastně již po druhé znamená, že diskutujeme s Ruskou federací o dohodách a smlouvách v oblasti surovin. To je další konkrétní výstup eh, a to není jenom nějaká deklarace, již jsme, již proběhly dvě schůzky. Dokument Evropské komise o eh, surovinách, eh, to je reálný dokument, který byl odsouhlasen komisí, hm, kde se stanovuje jasná, precizní strategie, která se opírá o tři konkrétní pilíře, které jsem zmínil kde hodláme i nadále pracovat. Dále Innovation Partnership, to je to, na co apeluje komise. E, to znamená jde o to zapojit eh, do toho soukromé subjekty, další instituce, včetně parlamentu, aby se všichni zapojili do inovací a výzkumu, tak abychom mohli eh, definovat eh, konkrétní projekty recyklace a substituce. To opět není nějaká deklarace, ale to jsou konkrétní aktivity podniknuté Evropskou komisí a i kolegium to již odsouhlasilo, takže je to vše součástí strategie komise v oblasti inovací. A teď pokud jde o téma, mm, na kterém nadále budeme pracovat, abychom e, i řešili diplomatické kroky, takže na té mé cestě do Jižní Ameriky se tím budu zabývat. To je konkrétní věc, to není nějaká složitostní návštěva, je to e, téma samozřejmě velice delikátní, které si vyžaduje i citlivou přípravu. Mm, která by potom vedla ke konkrétním výsledkům a já budu průběžně informovat parlament o tomto. A co se týče eh, eh, některých eh, těch, těch oblastí v Evropě, kde můžeme zvažovat, že tam se eh, nacházejí tedy různé prvky jako Barencovo moře a další, třeba sever Evropy, tak tam se zvažuje, zda bychom mohli tam provádět těžební činnost. A samozřejmě my jsme ochotni podporovat veškeré iniciativy, které by se týkaly těchto experimentů. Třeba příští týden právě v sídle Evropského parlamentu v Bruselu proběhne diskuze, politická diskuze, ale zároveň i technická odborná diskuze o příležitostech a možnostech eh, v Parencově moři. A já tam také budu přítomen, abych diskutoval s eh, švédskými ministry a experty o tom, zdali vůbec je to ekonomicky vhodné, rentabilní mm, mm, i z pohledu tedy životního prostředí, zdali, zdali je to vhodné, to je další téma, zdali je tedy vhodné vůbec provádět takovýto výzkum tam průzkum tam. A pokud jde o VTO, zde já jsem kompetentní, pokud jde o suroviny eh, a průmysl pouze, a ne, nejsem odpovědný za obchod. Eh, to je pan komisař De Hucht, který již jasně deklaroval, že hodlá obhajovat zájmy Evropské unie. A také i k tomu máme dokument komise, je to sdělení v odstavci 5, bod 2, Eh, koho by to zajímalo. Je to pan Kaspary, který to zmínil, takže mm, můžete se podívat na sdělení o surovinách, odstavec, kapitola, pardon, kap odstavec 5, bod 2, kde se hovoří o možných protidumpingových aktivitách a obchodních aktivitách. Mm, ne, když se podíváte, je to odstavec 5, bod 2, sdělení, opakuji ještě jednou toho sdělení o surovinách. Na to se můžete podívat již zítra ráno. A teď, pokud jde o mm, tedy VTO, jak jsem řekl, za to zodpovídá komisař de Hucht. A my jsme zahájili již řízení s Mexikem a USA, které se týká nových Eh, tedy surovin eh, a eh, tedy vzácných prvků dolovaných ze země. A mm, zde mm, samozřejmě závěry toho jednání budou zásadní vůbec proto, abychom v komisi pochopili a ujasnili si, jaké aktivity zahájit v oblasti těchto vzácných prvků dolovaných ze země a abychom přijali nástroje, které jsou k tomuto vhodné. A teď však pokud jde o Eh, recyklaci vzácných prvků a mm, zde ta otázka, kterou jsem zde eh, dostal, takže mohu říci, že pokud jde o recyklaci a eh, naše kroky, tedy kroky, které hodlá přijmout Evropská komise, tak zde ve stávající legislativě již pokrýváme 40 odpadu produkovaného v EU. Komise navrhuje zvýšit je to na základě návrhu pana komisaře Potočníka, to není můj návrh, eh, zvýšit tedy cíl recyklace elektronických výrobků, které obsahují tyto zácné prvky a zde se plánují další kroky, tak abychom zlepšili Eh, zpracovávání těchto produktů, abychom i umožnili a usnadnili recyklaci po konci životnosti těchto výrobků. Zde pan komisař Potočník hodlá eh, pracovat eh, právě i nadále tímto směrem. A pokud jde o mě samotného, tedy pokud jde o průmyslovou politiku jako takovou a vztah se vzácnými prvky, tak já hodlám dále pokračovat, tak jak jsem přislíbil, protože já jsem zvyklý plnit sliby, které dávám především vůči Evropskému parlamentu. Eh, a eh, poněvadž jsem i dostal k tomuto důvěru, když eh, jsem hovořil před dalšími výbory, takže já hodlám plnit všechny přísliby a závazky, které jsem na sebe vzal a přicházet s konkrétními odpovědmi na, a reagovat konkrétně potřeby našich občanů a podniků, pokud jde o zásobování našeho průmyslu. Děkujeme mnohokrát za tyto nové, za tyto přísliby. Budeme bedlivě sledovat jejich plnění a nyní uzavírám tuto rozpravu a požádám pana komisaře Ettingera, aby se usadil, protože na závěr si ještě probereme bod